Good morning, colleagues. I would like to welcome you to take your seat. Dobré ráno, vážení kolegové. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa, abychom mohli začít eh, dnešní druhou část fora. Jsem velice ráda, že vás opět dnes vidím. Dnes již máme druhý den naší parlamentní konference. Včera jsme zde měli velice živé a užitečné debaty. Doufám, že dnes budeme podobným směrem pokračovat. Chtěla bych oznámit, že toto setkání je přenášeno na internet. To je pro vaši informaci, takže pokud se na vás zamíří eh, kamera, tak se usmívejte. Chtěla bych velice poděkovat všem panelistům za jejich spolupráci. A chci říci, že dnes tedy budu předsedat eh, toto zasedání společně se spolupředsedkyní paní Hilmartou Solberg. Nechci už ztrácet čas a proto bych chtěla předat slovo kolegovi eh, z Evropské komise. A také zde máme eh, paní Astrid Tors, ministrině pro evropské záležitosti z Finska. Paní Astrid Thor je, eh, měla velice nabitý program, včera se nemohla dostavit a je zde s námi dnes. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Jsem velice ráda, že se mohu účastnit tohoto fóra a chtěla bych říci, že eh, toto pokládám za velice významné že vůbec toto v takové fórum vzniklo. Také jsem měla velkou radost, když jsem zjistila, že místo předsedkyně Diane Wallis, místo předsedkyně Evropského parlamentu, se také účastní tohoto fóra. Chci říci, že jsme velice rádi, že se severní dimenze účastní Evropský parlament do tak velké míry. Asi víte, že paní Diana Wallis se účastnila eh, všech, eh, těchto, eh, všech setkání ministrů a ukázalo se, že má veliký zájem o tuto oblast a o tuto politiku. A tak jsme velice rádi, že se tohoto projektu účastní. Také je velice dobré, že právě účast Evropského parlamentu přidá těmto aktivitám určitý politický poput a podnět a další impuls. Myslím si, že včera jste si uvědomili, jak se vyvíjela politika do současné doby. Eh, bylo tady předneseno mnoho informací o dosavadních úspěších a projektech, které již byly provedeny. A myslím si, že ministři, kteří se setkali na schůzce v Petrohradu v roce 2008, již úspěšně začali svou spolupráci a ukázalo se, že ta eh, politika severní dimenze může fungovat v rámci několika partnerství a že eh, může eh, pokračovat dopředu. Vím, že jste včera hovořili o politice severní dimenze o dvou hlavních strategiích a o dvou hlavních iniciativách, které se týkají arktické oblasti. Jedna z nich je takzvané východní partnerství. Východní partnerství se nyní dostává na program Evropské unie, máme zde nové iniciativy a e, představitelé států se setkají v březnu na schůzce a budou dále diskutovat o programu tohoto partnerství. O to partnerství mají zájem také další země. Co se týče eh, strategie pro Baltské moře, tak nyní pokračují formální konzultace, už vznikly určité návrhy a nové myšlenky. Byla také eh, uspořádána významná konference v Rostoku. A Doufám, že se nám podařilo eh, probrat některé projekty, zejména propojení zemí Balckého moře, což je velice důležité. A zcela nepochybně je také důležité téma udržitelné energie a zajištění energetických dodávek, protože právě tyto otázky jsou nyní v centru pozornosti Evropské unie. Dovolte mi říci několik slov o strategii pro Baltské moře. Velice často zjišťujeme, že rámec pro severní dimenzi nám eh, přináší určitý rámec pro vnější aktivity A Evropská rada e, toto konstatovala na schůzce v roce 2007. Co to ale znamená v praxi? E, jsou, je zde partnerství pro ochranu životního prostředí. Toto partnerství již existuje a je velice úspěšné. A já se domnívám, že strategie pro oblast Baltského moře musí e, také dávat důraz na provádění baltského nebo pro, na provádění akčního plánu pro ochranu životního prostředí v oblasti Baltského moře v praxi. Je nutné tedy tento akční plán e, řádně provádět. Co se týče politiky severní dimenze, tak také jsme již v minulosti kladli důraz na důležitost partnerství pro veřejné zdraví a sociální blahobyt obyvatel, kteří v této oblasti žijí. Je důležité propagovat e, e, zdravý životní styl, bránit šíření nakažlivých chorob, zejména tuberkulózy a viru HIV v Rusku. Máme zde tedy dvě partnerství, která umožňují dialog, ale myslím si, že právě toto forum může být e, dalším zdrojem myšlenek a i dalších podnětů pro uh, partnerství veřejného a soukromého sektoru v této oblasti. Víme, že toto e, nebo že ta partnerství soukromého a veřejného sektoru fungují velice dobře i v jiných částech světa. A možná by třeba mohlo vzniknout e, partnerství veřejného a soukromého sektoru, které se bude týkat e, léčby nebo otázek nakažlivých chorob, tuberkulózy nebo HIV, to je takový příklad. Můžeme se tedy více soustředit například na otázky veřejného zdraví v rámci severní dimenze a podporovat přístup soukromých společností a podniků do těchto partnerství veřejného a soukromého sektoru. Možná zde nezaznělo, že jsme velice rádi, že se připravuje také partnerství pro oblast dopravy a logistiky. 1 bude tedy pokra- vznikne 1. ledna 2010 a chtěla bych poděkovat zástupcům Evropské komise za vý- eh, výbornou práci, kterou jste odvedli. Jak jste sami řekli, je nutné, aby tento region se stal významným regionem pro námořní dopravu. Jsou zde velice dobré podmínky, je ale ještě nutné například investovat do vzdělávání e, námořníků a dalších souvisejících profesí, protože e, ty podmínky pro námořní dopravu v arktické oblasti jsou mnohem náročnější než v jiných oblastech. Také je nutné odstranit e, nejrůznější překážky, které mohou omezovat dopravu v severním ledovém oceánu. A také jsem si jistá, že toto partnerství usnadní i mnohé projekty, které se týkají mezinárodní dopravy obecně. Toto nové partnerství má veliký potenciál a může dále rozvíjet politiku severní dimenze. Politika eh, musí být také spojena se, nebo musí být založena na spolupráci v tomto sektoru. Co se týče eh, také ještě dalšího projektu Partnerství pro kulturu, tak toto partnerství by mělo být zřízeno eh, na jaře nebo v létě. A já vidím, že ta stávající partnerství nám mohou posloužit jako určitý model pro podobná partnerství v Evropské unii v současnosti i v budoucnosti. Vážení přátelé, také je důležité, co se týče budoucnosti, eh, eh, je nutné lépe eh, vypracovávat speciální nástroje pro tuto politiku. Je nutné například posílit spolupráci na vnějších hranicích EU. A zde je nutné zdůraznit že eh, nástroje evropské politiky sousedství a také jejich prvek CBC potřebuje dostatečné finance v budoucnu. Kdykoliv zavádíme nebo stanovujeme nová partnerství, tak je nutné, abychom využili stávající nástroje a naši spolupráci Je to, je to důležité mít nová partnerství? Jste v této oblasti? Je, určitě je to užitečné, ale je nutné, aby si ta nová partnerství navzájem nekonkurovala ohledně čerpání e, finančních prostředků pokud budeme, eh, měli bychom spolupracovat na tom, abychom kombinovali naše činnosti, aby se ty činnosti nepřekrývaly. A eh, zejména co se týče akčního plánu Severní dimenze, tak je nutné, abychom se domluvili na spolupráci. Před několika týdny jsem měla určité pochyby, ale poté, co jsme si zde řekli, jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout již v té politice severního dimenze, tak jsem není klidnější. Minulý rok proběhla eh, krize eh, v těchto oblastech a je tedy nutné soustavně monitorovat situaci a je nutné monitorovat, zda máme dostatek finančních prostředků pro naše politiky, pro naše plány a akce. Když jsme revidovali, nebo až, až budeme eh, vytvářet nové finanční eh, vyhlídky, no, nový finanční rámec, no, nový finanční rozpočet, tak je nutné také myslet právě na politiky severní dimenze. Na konci mi ještě dovolte několik slov, která se týkají těch nejvzdálenějších, nejsevernějších oblastí. Jsou to oblasti v uvozovkách dálného severu, a právě tyto oblasti se dostávají do popředí zájmu Evropské unie. Jsme velice rádi, že Evropská komise vydala eh, na, loni na podzim sdělení Evropská unie a arktická oblast a také zde máme nyní takzvanou arktickou radu. Velice rádi podpoříme úsilí Evropské komise v této oblasti. Je nutné podporovat eh, výzkum arktické oblasti, je to dokonce v dnešní situaci nevyhnutelné. A eh, samozřejmě vítáme, aby se na tom eh, výzkumu podílely nejenom ty oblasti Arktiky, ale také evropské členské státy EU a další země jako pozorovatelé. Arktická oblast má určitá specifika, má určité zvláštní vlastnosti a je nutné, abychom spolupracovali na tom, že změna klimatu nebude mít e, nepřijatelné důsledky na, na Arktidu. <clears throat> Chtěli bychom tam propagovat trvale udržitelný rozvoj. Také je velice důležité, aby Průzkum, který se nyní provádí, pokračoval i v rámci budoucí spolupráce. Víme, že je v současnosti se, se zvedá zájem o arktickou oblast. My jsme velice rádi, že Evropská unie také přináší nové podněty. A chtěla bych tedy nyní ještě poděkovat eh, Evropskému parlamentu za jejich eh, práci a za to, že založili toto fórum. A jsem si jistá, že všechny země, které mají ty největší zájmy eh, v severní oblasti, budou dobře spolupracovat i nadále v budoucnu. Thank you very much, uh, Mrs. Storns. Um... Děkuji, paní Storns. A nyní bych vás ráda vyzvala, pokud máte otázky na e, finskou ministrini pro evropské záležitosti, abyste je položili nyní, protože paní ministrině nás bude muset e, za chvíli již opustit. A už vidím, že se hlásí zástupce evropského paní Dian Wallis. Astrid, já jsem skutečně nesmírně potěšená, že tě mezi námi vidím. Dotkla se rovněž otázky financí. To je záležitost, kterou jsme diskutovali do jisté míry už včera. Pan Herman z komise byl přítomen této rozpravy. Jistě víš tého ze svého působení ve Evropském parlamentu, že jsme vždycky diskutovali o tom, zda bychom měli mít vyčleněnou položku v rozpočtu právě pro tuto oblast. Domnívá se, že je na čase, abychom udělali tento krok. Prozatím se domnívám, můj pohled na celou věc se nezměnil. Já si myslím, že je dobré, že jsme skombinovali tuto severní dimenzi i s mezinárodními finančními institucemi, s našimi finančními prostředky EU, s projekty a tak dále. Ovšem musíme velice pozorně sledovat všechno, co se děje i v rámci iniciativ politiky sousedství a celé spolupráce, která to umožňuje. Ano, musíme to sledovat, tuto oblast, Protože pokud jde o tuto severní dimenzi, to je dynamický region, který se mění, je velice rozdílný. A to znamená, že i ta situace v mezinárodních finančních situacích, institucích se mění. Já si myslím, že pokud by to znamenalo větší dopad na ně nebo nějaký větší tlak, tak bychom museli změnit náš postoj, protože oni se samozřejmě snaží zachovat určitou stabilitu v tomto regionu a ta dynamika, která zde byla v minulosti, už zde není. Děkujeme za tuto otázku a odpověď. Ještě nějaké dotazy? Pro zatím tomu tak není a proto bych ještě jednou ráda poděkovala, poděkovala za váš čas, za to, že jste k nám přišla děkujeme. Myslím si, že je velice důležité, že dochází k pokračování této práce, vaší práce ve vaší funkci ministrině pro evropské záležitosti ve Finsku a zároveň i spolupráce všech aktérů v rámci severní dimenze. Ráda bych vás všechny informovala o tom, že návrh našeho prohlášení, který jsme připravili včera, už je k dispozici, už jsme ho rozdali jednotlivým účastníkům budeme mít možnost jeho přečíst ještě před ukončením našeho pléna a paní Gersim a paní pana Velise bych ráda požádala, aby si mezi nás přišli sednout a ještě jednou poděkovala paní Velstrom za to, že mezi nás přišla a děkujeme a přejeme hodně úspěchu ve vaší práci. Děkuji a nyní je mým potěšením přivítat paní Belstrin, která se zabývá touto konferenci a která vede po Baltí v celé této aktivitě. Děkuji, vážená paní předsedající. Děkuji. Děkuji, milí kolegové, skutečně jsem nesmírně ráda, je pro mě velkou ctí vystoupit na tomto fóru za BSPSC. Bych velice ráda poděkovala Evropskému parlamentu za toto první parlamentní fórum Severní dimenze, protože je to založeno na iniciativě této dimenze, která byla zahájena v Bruselu v, roku, v roce 2007. My potřebujeme příležitosti pro výměnu informací, pro debaty, a rozprávy. ovšem nepotřebujeme žádné další instituce. Spolupráce v tomto regionu by měla být posílena tím, že budeme budovat sítě. Zdá se, že obnovená severní dimenze vykazuje dobré výsledky od roku 2007. První ministerská zkůzka, zkůzka této dimenze proběhla v St. Petersburgu 28. října 2008. Ministři, kteří se zabývají touto oblastí ze všech partnerských zemí, se dívají na tuto dimenzi jakožto na dobrý nástroj. Finanční nástroje fungují dobře a je zde dobrý potenciál i do budoucna pro další rozvoj. Oblast Balckého moře představuje zásadní část celé severní dimenze, celé této oblasti a co je důležité pro Balské moře je do velké míry důležité i pro oblast severní dimenze a naopak. Proto bych velice ráda se s vámi podělila o některé oblasti, které my v rámci BSPC považujeme za aktuální. Jedna z obav, kterou máme, je ta, že tato naše strategie v oblasti Balského moře musí být propojená se severní dimenzí. Tím, že bychom propojili tuto strategii ze severní dimenzí, mohlo by nám to poskytnout důležitý nástroj pro mobilizaci zdrojů, zdrojů pro rozvoj celého regionu, pro zlepšení pozice celé této oblasti v širším evropském kontextu. Situace naší strategie a severní dimenze samozřejmě Vidíme zde snahu o mobilizaci zdrojů, o růst celého regionu. Strategie Balckého moře a severní dimenze společně Společně s politikou Evropské unie pro arktickou oblast by měla být nahlížena jako jakýsi doplněk, jako jakési společné posilování vzájemných strategií. Zároveň jsme přesvědčeni, že HELCOM, to znamená akční plán pro Baltské moře, je zásadním nástrojem i pro stanovení dobrého ekologického stavu celé oblasti Balckého moře do následujícího období. Ten ten inovační přístup, vidíme zde dosažitelné cíle, měřitelné výsledky, harmonogram, na kterém se aktéři domluvili a to umožňuje objektivní sledování i realizace celého plánu. Já doufám a věřím, že tento plán by mohl být inspirací pro podobné projekty v rámci severní dimenze. My jsme požádali vlády i parlamenty celého regionu, aby se zapojili plně do realizace Helkomu tohoto plánu. BSPP. Myslíme si, že bychom to mohli udělat na, zá- i na základě národních programů, tím, že byly k dispozici nejpozději do roku 2010. Je velice důležité, aby aktivní opatření jsme udělali i pro autrifikaci. To znamená, že bychom chtěli, aby z toho vznikl skutečně takový model, model tohoto regionu. Všechny lodě, které zde plujou, musí plnit všechny přísná opatření, bezpečnostní opatření, environmentální opatření, bez ohledu na to, pod kterou vlajkou plujou. Konkrétní účinné kroky v rámci tohoto rámce organizace IMO musí zajistit závazná opatření regulace pro bezpečnost, navigace této oblasti, námořní dopravy a zároveň vidíme, že zde dochází k nárůstu přepravy, mm, přepravy ropy v tomto regionu, dále, je to, dále jsou to velice nepříznivé povětrnostné podmínky v této oblasti. Země celého regionu mají dlouhé a mezinárodně uznávané znalosti v této oblasti, v oblasti životního prostředí. Efektivnější opatření, pokud jde o transfery technologií, výzkumu, vývoje, dále je to školení, vyškolování v této oblasti. To bychom měli podporovat, tak abychom dosáhli pokroku v oblasti energetické účinnosti, energetické, energetických úspor ve všech oblastech společnosti. Potřebujeme více vědomostí, poznatků o oblasti dopadu životního, no, klimatických změn na životní prostředí, na mm, životy lidí v této oblasti, přizpůsobení se změnám a tak dále. Dále je to pozitivní výzkum, potenciál v oblasti pracovních míst, technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Toto všechno bychom měli podporovat. Finanční mechanismy Evropské unie, jako například strukturální fond nebo prostředky z EBRD nebo Evropské investiční banky. To bychom měli posilovat, tak abychom pracovali především na oblasti obnovitelných zdrojů energii a rovněž energetické účinnosti. Vidíme, že dochází k ekonomické krizi, samozřejmě, že to má dopad i na celý tento region. Proto potřebujeme prostředky opatření, která by oživila dynamiku tohoto regionu a zredukovala další zhoršování situace ekonomické do budoucna. Potřebujeme konkrétní kroky, abychom podporovali a umožnili začlenění celého tohoto regionu do přeshraničního pracovního trhu. Jasná, férová pravidla by měla být stanovená i pro pracovní mobilitu, pro podniky, pro zakládání podniků tím, že zajistíme transparentnost pravidel, regulací v různých zemích celého regionu. A zároveň musíme věnovat velikou pozornost tomu, aby ekonomický rozvoj neznamenal určitou rovnováhu či podkopávání pracovního trhu, sociálních systémů, zdravotních systémů a tak dále. Organizovaný zločin, to je veliká hrozba občanské společnosti, demokracii, vidíme to jednak je to obchodování s lidskými bytostmi, narkotika, drogy, korupce a jiné kriminální činnosti. Obchodování s lidskými bytostmi nemůžeme vyřešit na půdě jedné země a právě proto by tento boj měl zahrnovat země celého regionu, dále jsou to transitní země, cílové země, země původu a tak dále. Proto je zásadní, abychom koordinovali spolupráci institucí, které jsou zapojeny do boje proti obchodování s lidmi na mezinárodní, ale i na národní úrovni. Vážená paní předsedající, toto bylo pouze několik příkladů, několik příkladů, kterým se věnujeme v rámci naší strategie pro Balské moře. Je jasné, že tato strategie je v souladu i s prioritami rámce pro severní dimenzi. Domnívám se, že je zde mnoho podobností, mnoho rozhraní mezi všemi hráči, aktéry, ať už je to na regionální, národní, místní úrovni v rámci severního regionu. V této severské oblasti a tím se dostávám ke dvěma závěrům, pokud jde o aktéry. Severní dimenze zahrnuje mnoho aktérů. Můžeme se na to dívat jakožto na pozitivní důkaz zapojení, širokého zapojení jednotlivých aktérů. Ovšem může to znamenat i duplicitu a nešetrné vynakládání zdrojů. Jistě to neslyšíte poprvé, ovšem já si myslím, že musíme na ten, tuto záležitost a především na otázku koordinace neustále upozorňovat. Samozřejmě, že nemůžeme všichni dělat všechno. Spíše se domnívám, že všechny strany by na tom získaly, pokud se podělí o osvědčenou praxi a tím, že si jasným způsobem rozdělí pracovní povinnosti. Fórum, podobné našemu fórum, je velice důležité pro výměnu informací a zkušeností. Možná bychom se měli zabývat i konkrétnější spolupráci přímo v terénu synchronizovat naše programy, aktivity, agendy ještě lepším způsobem. Zda bychom mohli mít nějaké transnárodní, přeshraniční pracovní skupiny, které by se zaměřily na konkrétní aktivity společného zájmu. Další záležitost? Důvěryhodnost severní dimenze záleží na konkrétních výsledcích. Tato dimenze byla kritizována, protože neposkytovala dostatek finančních prostředků a neprodukovala konkrétní výsledky v terénu. Ovšem vyhodnocení jasně poukázalo na to, že velké zdroje proudily do projektu Severní dimenze a že výsledek těchto projektů byl značný, rozsáhlý a byl příspěvkem pro občany v této oblasti světa. A tato praktická dimenze celé této spolupráce by měla být udržena. Dvě partnerství, která jsme vytvořili v rámci severní dimenze v oblasti životního prostředí, jakož i zdraví a sociálního blahobytu, představují opravdu velice dobré příklady takového pro, takové projektové spolupráce, protože partnerství představuje určitou strukturu pro identifikování různých projektů, generování finančních zdrojů, přidělování zdrojů a tak dále. Seznam dokončených i stávajících projektů je opravdu úžasný. Proto jsme velice rádi, že došlo k partnerství v severní dimenze v oblasti dopravy a logistiky v roce 2008 v říjnu na ministerské úrovni. Čili celkově mám pocit, že severní dimenze pokračuje, že došlo k pokroku a že my, poslanci, jsme tím získali určitou platformu, na základě které můžeme přispět k pokroku celé této dimenze. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Děkujeme paní Gestrim. Pravdu to jsou velice dobré závěry a já osobně se rovněž domnívám, že bychom měli uvažovat o našich aktivitách, především s ohledem na konkrétní výsledky, to jsme, to zasnělo už i včera. To znamená, jakožto praktická rada i pro další setkání, tak abychom se vždycky podívali na to, k čemu došlo v posledních třech letech, realizace projektu, problému a tak dále. No a nyní dávám slovo, koho opravdu nemusím představovat před dvěma týdny, když jsem byla s delegací na návštěvě Osle, tak jsem paní Souberg viděla i v jejím výboru, v Národním parlamentu, to je její každodenní práce, pro mě to bylo trochu podivné ji vidět v, tomto, v tom jejím domácím prostředí, protože většinou ji vídám zde, v tomto mezinárodním prostředí, kde se zabývá severní dimenzí, arktickou oblasti, a já vím, že je to tvoje každodenní práce. Ovšem pro mě to bylo poprvé vidět tě v této roli a nyní jsi moje spolupředsedající a zároveň předsedkyně, předsedkyně konference pro celý tento region. Čili děkuji, děkuji paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval toto důležité fórum a za tu práci, úžasnou práci, kterou odvádíte tak aby se Evropa by byla informována o tom, k čemu dochází v těchto severských oblastech. Tato parlamentní spolupráce pro arktickou oblast je velice důležitou, je to jakýsi základ, když se chceme zabývat vůbec severní dimenzi a díváme se směrem na dálný sever, podobně jako Kanada, Spojené státy jsou pozorovateli této dimenze, severní dimenze. Toto umožňuje Hmm, umožňuje, umožňuje této oblasti tuto dimenzi polárního kruhu nebo celé polární oblasti. Proto je důležité, abychom reagovali a zhodnotili tuto oblast, jakým způsobem spolupracovat v celé oblasti severní dimenze. Arktická konference v Ferbergu v loni v v srpnu se zabývala jedna klimatickými změnami, zdravím, námořními politikami a alternativními energetickými zdroji, které bychom mohli využívat v arktické oblasti. Ve svém příspěvku bych ráda zdůraznila dvě oblasti lidské zdraví a politiky v oblasti námořní. My, poslanci parlamentu, hrajeme důležitou roli. Musíme poukazovat na to, musíme informovat vědy i vědce o tom, že lidé, kteří žijí v této oblasti, představují nejdůležitější základ našich politik, cíl našich politik, tak abychom využili i další budoucí možnosti v této oblasti. Abychom mohli dosáhnout těchto oblastí, potřebujeme zdravé obyvatelstvo. Máme zde mnoho důležitých zpráv, které poukazují na životní podmínky lidí v této oblasti a poslanci pro arktickou oblast přišli i s doporučeními, strategickým plánem pro oblast eh, zdraví i na naší arktické radě. Snažili jsme se o synergie, stávající práce, využíváme těchto synergií. Já osobně jsem přesvědčena o tom, že práce v oblasti této arktické rady, která se zabývá lidským zdravím, že tuto práci využijou různé expertní skupiny, odborníci pro oblast veřejného zdraví. Ráda bych podpořila tyto pracovní skupiny, které jsou zapojeny do celé oblasti, tak aby pokračovali v těchto projektech, které mají přímý dopad na obyvatelstvo v této oblasti, abychom bránili různým nemocem, šíření nakažlivých nemocí, abychom podporovali různé projekty, které které se snaží o udržování zdravého životního stylu, o podporu tohoto zdravotního stylu. Toto vše je velice vítané. Zároveň jsem velice ráda, že Spojené státy a Kanada jsou zapojeny do tohoto partnerství. Byla bych ráda, kdybychom pokračovali v této oblasti, především pokud jde o zdravotní podmínky domorodého obyvatelstva. Vážená paní předsedající, toto nové partnerství v oblasti dopravy a logistiky má veliký potenciál pro dobrý další rozvoj spolupráce v rámci severní dimenze. Infrastruktura je zásadní pro udržitelnou, prosperující společnost silnější, větší spolupráce mezi jednotlivými partnery, která by znamenala i zapojení investičních bank, by představovala zásadní přidanou hodnotu. Je důležité, abychom se podívali přes hranice tímto pohledem, přes hraničním v rámci realizace těchto projektů v infrastruktuře. Zároveň jsou to velice důležitá, důležité projekty v oblasti námořní dopravy, protože v této severní oblasti vidíme další aktivity, opravdu zvyšování aktivit různých tankerů a podobně, přeprava ropy, Dále je zde záležitost, která je spojená s klimatickými změnami, to znamená tání ledovců, dále se otvírají nové trasy. Vidíme, že dochází k mnohem rychlejšímu, rychlejšímu rozvoji tímto směrem. Právě proto bychom se měli zabývat i mezinárodními pravidly pro navigaci v této oblasti. Měli bychom se snažit zabránit znečišťování z lodí a zajistit to, aby infrastruktura na pobřeží mohla reagovat i na zvyšující počty lodí a přepravených cestujících. A v neposlední řadě bychom měli zlepšit naši spolupráci v oblasti různých výzkumných a v oblasti různých záchranných aktivit. Všichni jsme si vědomí i toho, že nás čeká summit v Kodani v prosinci letošního roku o klimatických změnách. A při přípravě tohoto summitu máme to štěstí, že Dánsko, Dánsko bude hostit tuto arktickou radu a Švédsko zároveň bude předsedající zemi Evropské unie. My, poslanci, my všichni jsme cenými lidmi s ohledem na celou tuto oblast a proto bychom samozřejmě chtěli, aby Dánsko pořádali, bychom rádi Dánsko i Švédsko, ale i naše vlády, aby vyslali jasný signál pro celou tuto oblast, tak aby došlo k boji proti klimatickým změnám v, na této konferenci, která nás čeká v prosinci v Kodani v roce 2009. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Děkuji a nyní bych ráda dala slovo poslednímu mluvčímu panelu. Eh, takže chtěla bych zde přivítat paně, pa, paneho Velistra, který je před, místo předsedou Balckého schromáždění. Takže pane Veliste. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi jménem Balckého schromáždění vyjádřit velké ocenění této iniciativy Evropského parlamentu. Myslím si, že diskuse o těchto otázkách na tomto foru je velice významná. Také bych chtěla rád vyjádřit eh, hmm, poděkování našim hostitelům za jejich eh, přivítání a také bych chtěl poděkovat paní Dajaně Volis za zájem, s nímž se těmto otázkám věnuje. Dámy a pánové, Eh, severní dimenze je mezi jiným výsledkem zvyšující se přítomnosti a zvyšujícího se zájmu Evropské unie o severní region. Iniciativa Severní dimenze eh, je eh, velice pozitivní z několika hledisek. Za prvé, používá se jako určitý formát, který může podporovat spolupráci v různých formátech mezi těmito zeměmi. Za druhé, severní dimenze slouží jako eh, platforma, která zahrnuje jak členské státy EU, tak státy, které nejsou členy, nebo státy, které by rády přistoupily k, k Evropské unii. Severní dimenze také propaguje mnoho projektů. Některé z nich již byly provedeny, některé se chystají do budoucnosti a týkají se ochrany životního prostředí, zlepšování veřejného zdraví a zprávy a dalších otázek. Severní dimenze také slouží jako nástroj pro v uvozovkách branding, pro označení nebo pro značkování e, zemí e, v Evropské unii. Myslím si, že od roku 2002 Eh, se názor na severní demenci změnil. Ukázalo se, že, eh, že to zcela neodpovídá systémům otevřené koordinace. Iniciativa severní demence se musela podíle, eh, potýkat se určitými problémy, během krátkého eh, časového úseku se stala eh, vlastně nebo musela přijít přeměnou z politického nástroje do praktického provádění. Také to souviselo s rozšířením Evropské unie, protože s tím se nepočítalo tak eh, úplně, když se tento koncept, když ta koncepce severní dimenze připravovala. Kde se tedy nacházíme v současnosti? Podařilo se nám s některými výzvami se již vypořádat? Někteří analytikové říkají, že severní dimenze eh, se snaží, nebo eh, co se týče partnerství s Ruskem, takže se soustředí spíše na severozápadní Rusko a že ne všechny oblasti eh, jsou plně mm, pokryty těmi projekty. Co se týče názoru mého finského kolegy, tak já se stotožňuji s jeho názorem, který řekl, že úloha severní dimenze v baltské oblasti eh, byla úspěšná. Celkově se vynaložily 2 biliony eur na zlepšení infrastruktury, dopravy, bezpečnosti i do jiných oblastí. Dámy a pánové, jak všichni víme, tak e, přichází celosvětová finanční krize a hospodářská recese. Ale navíc ještě čelíme změně klimatu a také určitým hrozbám v oblasti bezpečnosti. Tento kontext e, nám Eh, říká, že je nutné ještě více se semknout a spolupracovat, abych se nám podařilo tato nebezpečí překonat a zachovat eh, udržitelný rozvoj této oblasti a všech našich národů. Pokud chceme být úspěšní, je nutné pracovat ruku v ruce a je pravda, že právě politika severní dimenze nám může podpořit eh, růst, rozvoj ekonomiku a prosperitu v severních oblastech. Nyní bych se chtěla ještě dotknout eh, spolupráce parlamentu v této severní oblasti. Vzniká zde určitá otázka. Je zde nějaký konkrétní vládní projekt? Na první pohled se může zdát, že je to pravda, ale pak se ukazuje, že hlavní cíle severní dimenze, což je bezpečnost, hospodářská spolupráce, spolupráce v otázkách soudních, zdravotní péče, výzkum, vývoj, ochrana životního prostředí a kultura, přírodní zdroje a také jaderná bezpečnost. To jsou všechno klíčové priority, které, mají, eh, které má toto parlamentní konference, ale jsou to i priority severní dimenze. Stačí se podívat na činnost parlamentních eh, konferencí zemí Balckého moře. Barencová skupina pracuje velice úzce ohledně ochrany životního prostředí. Také velice dobře spolupracují eh, různé výbory pro eh, energetiku a pro využívání přírodních zdrojů. Myslím si, že severní dimenze jako taková není prioritou žádného eh, parlamentu jednotlivých zemí, ale celkově E, ty parlamenty vlastně vyvíjí činnost v jejím duchu. Chtěl bych také zdůraznit, že úkol poslanců je e, přemýšlet do budoucnosti a přinášet dlouhodobé politické plány. Domnívám se, že právě severní dimenze je orientována široce a do budoucna. My poslanci se zajímáme o další spolupráci, snažíme se udržovat úzké vztahy, snažíme se o koordinaci a o vytváření společných strategií, které mají reagovat na nové mezinárodní kontexty. Na závěr mi ještě dovolte zdůraznit, že tyto parlamentní diskuse E, určitě přinesou nové myšlenky, nové nápady a podněty a také větší zapojení parlamentu jednotlivých zemí do politiky severní dimenze. Chtěl bych poděkovat všem, kdo tuto akci, tuto dnešní a včerejší akci zorganizovali. Děkuji za pozornost. Já vám také mnohokrát děkuji a nyní Máte příležitost klást otázky na naše řečníky. Pan Fredriksen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku ohledně Gronska. Je skvělé mluvit o blahobytu a sociální dimenzi, ale situace mládeže v Krónsku byla velmi, velmi komplikovaná už řadu let. V podstatě se nacházíme v situaci, kdy mladí lidé nemají příležitost studovat. Zažíváme situace, kdy dochází k brutálnímu násilí a dokonce k sexuálnímu obtěžování. Jsou to věci, o kterých eh, jako bychom eh, ani neměli hovořit. Máme se takhle dívat jinam a nebo bychom se měli zaměřit na toto téma a začít o tom konečně diskutovat. Um, Děkuji za tento návrh. Protože to, co jste právě zmínili, je zřejmě věc, kterou je potřeba prodiskutovat, ale nes, nenasměřoval jste ji na někoho konkrétního na panelu. Je zde ještě někdo v této místnosti, kdo by chtěl zareagovat na tuto otázku? Když tak se k tomu ještě vrátíme, mezitím e, se zeptám, zda je někdo další, kdo bych se chtěl vyjádřit k tomu, co zde zaznělo. Děkuji. Já pocházím z parlamentního zhromáždění severozápadu Ruska. V našem závěrečném dokumentu zdůrazňujeme význam partnerství v dopravě a logistice. Je pravda, že nikdo nepochybuje o potřebě existence takovéhoto partnerství, ale vůbec neříkáme nic o stávajícím partnerství v našem regionu, o, e, které se zaměřuje na zdravotnictví a <clears throat> zdravotní otázky. Takže zatím se v téhle oblasti nic neděje a já bych se proto rád zeptal, jaká opatření bychom měli podniknout, abychom nějak oživili partnerství v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí tak aby se z toho v skutku stalo fungující partnerství. Také se můžeme dočíst o tuberkulóze a HIV AIDS v, na severovýchodě Ruska, ale v podstatě tady prostě není žádné partnerství, které by se tomu věnovalo. Takže možná je to jenom takové neadekvátní vyhodnocení eh, naší práce v této oblasti, nevím. Dobrá, takže otázka je, jak by bylo možné zlepšit spolupráci v oblasti zdravotnictví, v oblasti poskytování zdravotní péče pro naše občany v této oblasti. Já se tedy dívám na kolegy na panelu, takže nejprve Humat. Děkuji. Já si myslím, že tyhle otázky poukazují na něco velmi důležitého, protože co by členové parlamentů v severním regionu v podstatě zase nevíme tolik o těch jednotlivých regionálních partnerstvích, takže má odpověď by byla, že z tohoto důvodu v našem výboru, který přispíval k sepisování tohoto dokumentu, jsme si v Norsku vyžádali zprávy. Jak víte, byl návrh, aby na příštím fóru pro severní dimenzi jsme měli konkrétní zprávy eh, od našich partnerů, co konkrétního eh, probíhá, jaké konkrétní projekty jsou realizovány. Já naprosto chápu vaši otázku, protože teď zatím nemáme dostatečně detailní informace od našich partnerů, ale já doufám, že příště, až se sejdeme, dostaneme dobré zprávy, tak abychom přesně věděli, jak v praxi vypadají tyto eh, partnerství. Děkuji, paní Gestrin. Ano. Děkuji, já souhlasím s tím, co jsme právě slyšeli a sice, že je potřeba monitorovat všechny projekty, které dodnes byly realizovány. Sociální věci, sociální blahobyt byl jednou z oblastí, na které jsme se v severní dimenzi zaměřovali. Je velmi důležité, aby tedy poslanci jednotlivých parlamentů měli detailní informace a mohli se na ně konkrétně podívat. Ovšem, já si myslím, že také důležité eh, uvědomit si, že máme také bilaterální projekty mezi zeměmi, jako například mezi Finskem a Ruskem. Zde probíhají konkrétní projekty v této oblasti. Vím, že právě je zde konkrétně jeden projekt, který se zaměřuje na tuberkulózu. ale je pravda, že bychom si měli udělat jasný obrázek o všech projektech, které probíhají. Bohužel ten obrázek zde dnes s sebou nemám. Děkuji. Zdá se, že tato otázka vyvolala trochu rozrušení. Kolegyně Longland si vyžádala slovo. Kolega Longland, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že asi e, teď tady budu taková černá vrána, ale jsem na to zvyklý. Když e, poslouchám ostatní řečníky, mám takový pocit, že e, se nezaměřujeme na nic konkrétně. Vypadá to, jako by všechno bylo důležité, všechno by mělo být nadneseno. Včera jsme hovořilo o globálním oteplování a co s tím. Dnes eh, hovoříme o eh, sexuálním zneužívání v Grónsku a dalších problematických tématech, jako je například obchod s lidmi a další. Já si myslím, že nejlepší návrh je prostě se zaměřit na něco konkrétního a ty věci, na které se zaměříme, potom opravdu realizovat. Eh, iniciativa Severní dimenze je prostě o severní dimenzi. A já si myslím, že když se tedy zaměříme na ty nejsevernější oblasti, tak tam je velmi důležité právě ty klimatické změny, bezpečnost a doprava. Ještě něco dalšího, možná pár dalších věcí, ale ne všechny ty ostatní věci. Když teď hovoříme o těch zdravotních otázkách, tak úplně nejsem o tom přesvědčen. A asi jedna z nejhorších věcí je, že já se velmi aktivně angažuji mm, v projektech, které se zaměřují na po Baltí, na Baltské moře. A je to opravdu něco, co spadá do té oblasti, která propojuje severní dimenzi a severní pol. Já si myslím, že prostě se můžeme zaměřit eh, na dvě, tři věci, A teď, když jsem to tak všechno trošku naboural, tak já si myslím, že ty důležité věci, které propojují projekty po Baltí a severní dimenze, to znamená třeba i severního pólu, zde jde určitě o to, abychom zapojili Rusko, aby se Rusko angažovalo spolu se zeměmi EU, ale také Kanadou a USA. To znamená, ta spolupráce musí být širší a já si myslím, že na to bychom se určitě měli zaměřit. Nemyslím si, že Island nebo Norsko nebo Kanada, že eh, asi je příliš velký zájem z jejich strany, aby se za, z, nějak zapojili do projektů v Pobaltí. Naopak je velmi důležité, aby se do toho zapojilo Rusko a Německo. A zase, když jdeme na ten nejvzdálenější sever, tak je to naopak. Eh, jinak já jsem zde nový, eh, takže bych neměl nějak prosazovat tyhle změny, ale eh, prostě všiml jsem si v naší rozpravě toho, že nemáme jasné zaměření. Nyní bych požádala paní Helman, aby se vrátila k tomuto tématu. Pardon, pan, byl to pan Herman. Ja, undskyld. <laughs> Tak for uh, spørgsmålet. Uh, det blev nævnt, at der er seksuelt uh, øh, misbrug. Byla zde zmíněna Eh, problematika sexuálního zneužívání v Krónsku. To je určitě věc, kterou se snažíme řešit. Ale eh, nesmíme zapomínat na to, že to je otázka široké sociální zodpovědnosti. Eh, je velmi důležité, aby samozřejmě každý v Gronsku měl příležitost jít do školy a studovat a plně využívat tedy vzdělávacích možností. To znamená, musíme se zaměřit na naše děti, musíme je naučit spolupráci, využívat třeba střediska pro mládež. Máme dokonce parlament pro mladé lidi. Tento parlament zasedal minulý týden a nikdy jsme nezaznamenali tak velký zájem o takovéto iniciativy mezi mladými lidmi jako právě nyní. Já si tedy myslím, že bychom se měli zaměřit na další investice do mládeže a dětí a právě to děláme určitě i v Kronsku. Děkuji. Děkuji, paní Helman. A nyní si myslím, že by stálo za to se vrátit o krok zpátky. A já teď dám slovo zástupci komise, aby okomentoval ta partnerství. Prosím. Um... Děkuji, paní předsedající. Pokud je o otázku Grónska, zde bych rád připomněl všem, že od roku 2006 už máme združení nebo partnerství mezi Evropskou unii a Gronskem, které se změnilo do velké míry. A Evropská unie, komise, Evropská komise hmm, reagovala na žádost vlády a připravila další finanční prostředky jakožto prioritu pro oblast vzdělávání. My se domníváme, že to byla velice dobrá aktivita. Je to vlastně součást takové nové smlouvy, kterou máme s touto zemí, to znamená s Grodskem. To znamená to budování kapacit, se snažíme zaměřit především na oblast vzdělávání, to znamená problematika mládeže, problematika celé této oblasti, zaměření se na lepší budoucnost a tak dále. Čili toto partnerství už existuje a určitou pozornost věnujeme, na které jsme se domluvili z obou stran, to znamená této problematice mladých lidí, a možná hned na začátku jsem měl říci, že to reaguje na tu důležitou změnu, to znamená v tom roce 2006, založeno na smlouvě, která byla zaměřená především na oblast rybolovu, na budování kapacit, na podporu, podporu důležité, důležité úsilí místní vlády v reakci na hlavní výzvy, které leží před kronskou společností. Pokud jde o severní dimenzi a partnerství v této oblasti pro zdravotnictví a sociální blahobyt, zde bych rád poznamenal následující. Toto partnerství se nesnažilo nahradit různé aktivity, ke kterým došlo na straně různých aktérů v oblasti zdravotnictví, preventivní péče, sociálního blahobytu v rámci severní dimenze. Naopak nešlo o nějakou náhradu této oblasti, spolupráce v oblasti severní dimenze pro zdravotnictví a sociální blahobyt je určitým zastřešujícím rámcem pro koordinaci, podporu, harmonizaci různých, různého úsilí v oblasti Balckého moře, Barencova oblast, dále jsou to různé oblasti či instituce, regionální rady, které spadají pod severní dimenzi a zároveň partnerství v rámci severní dimenze pro zdravotnictví a sociální blahobyt zahrnuje mnoho oblastí, které nejsou srovnatelné z oblasti životního prostředí, protože zde neexistují stejné finanční prostředky srovnatelné s ostatními oblastmi. To znamená, že i Mm, ta transparentnost či viditelnost v této oblasti je menší. Ovšem rád bych zdůraznil to, že partnerství v této oblasti zdravotnictví a sociálního blahobytu by výsledky by neměly být snižovány. Vytvořili jsme i sekretariát ve Stockholmu, podporujeme záležitosti zdravotní péče, sociálního blahobytu, celé společnosti prostřednictvím webových stránek zvyšování povědomí, jiných aktivit a zároveň je to dialog, politický dialog, každoročně na ministerské úrovni různých pracovních skupin, to je rovněž nesmírně užitečné, významné. Dále je to databáze, databanka, která byla vytvořena na základě na podpory našich finančních prostředků Evropské unie a v neposlední řadě bych zúraznil tu kapacitu, kapacitu, kterou měli proto, aby mezinárodní organizace především organizace OSN, které se zabývají zdravotnictvím, byly rovněž zapojeny do této oblasti a bilaterální, bilaterální donoři, například Kanada a podobně dárci. To znamená, i zde jsme nesmírně vděční za tuto spolupráci a podporu. Čili toto partnerství opravdu přilákalo zájem různých aktérů celé této oblasti Řekl bych, že to nebylo úspěšné partnerství. Opravdu nesouhlasím s tvrzením, že zde nedochází k plnění daných výsledků. V podstatě bych řekl, že se to prostě nezaměřuje na infrastrukturu, podobně jako to vidíme v oblasti, v oblasti ochrany životního prostředí. A proto ta viditelnost je menší. Děkuji. Děkujeme, pane Garcio, říká paní předsedající. A nyní bych poprosila Hil Martu a pana paní Solberg, eh, ostatní panelisty, aby nám řekli několik slov ještě i k otázkám pana Lundberka. Ano, to by volalo trošku rozruch a rovněž poprosíme dalšího kolegu, aby se ještě ujal slova, čili nejdříve Hil Marta. Děkuji, děkuji paní předsedající, děkuji za slovo. Pan Lundberg požaduje konkrétnější zacílení aktivit. Samozřejmě, že jakmile se spojí některé oblasti více organizací, více orgánů, podobně jako je tomu eh, na dnešním fóru, tak to zaměření, zacílení je jiné. V rámci nové severní dimenze já osobně se domnívám, že je mnohem lépe zaměřena, zacílena než ta první severní dimenze, protože ta první severní dimenze se rovně zaměřila na polární oblast, polárního okruhu, i vzhledem k tomu, že Amerika i Kanada se zapojili do spolupráce v rámci severní dimenze. Čili myslím si, že dochází k pokroku. Ráda by ovšem zdůraznila to, že my, poslanci pro tuto oblast, pro arktickou oblast, my jsme mnoho let eh, viděli hlavní zaměření v oblasti lidských zdrojů nebo mm, tu lidskou dimenzi, nejenom let a stání ledu a klimatické změny, ale nezapomíná na člověka v rámci celé dimenze, protože mnoho let došlo, docházelo k různému výzkumu, k tomu, co, co se děje u um, nevím, letních medvědů a fauny a flory a podobně. Ovšem my bychom neměli zapomínat ani na lidskou bytost, na člověka, který žije v této oblasti a vidí všechny tyto změny v důsledku klimatických změn, které mají dopad na člověka, čili zdravotnictví, zdraví, lidský rozměr. To vše představuje, alespoň z našeho pohledu, poslanců pro arktickou oblast velikou důležitost. Děkujeme. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rovněž bych ráda několik poznámek k otázce či k poznámkám pana Lundberga. Především se domnívám, že tato severní dimenze je určitým procesem. Je to proces, který pokračuje. Samozřejmě, že musíte stanovit určité cíle, určité zaměření na priority, se kterými poté pracujete. Poté můžete podobně, jak to vidíme v současné době, to znamená, že se dostáváme k dalšímu bodu, k další prioritě, čili je to proces, musíme mít určité konkrétní cíle, poslanci, vládní představitelé se setkávají, debatují právě o těchto cílových bodech či tom hlavním zaměření aktivit. Osobně se domnívám, že jednou z důležitých věcí je to, že bychom se měli domluvit na tom, že nepotřebujeme nové organizace. Měli bychom spíše posílit tu síť orgánů, kterou již máme k dispozici a poté koordinovat společné aktivity lepším způsobem, než tomu bylo do současnosti. Máme zde podobné problémy, kterými, se kterými bojujeme, máme podobné potřeby v různých regionech celé oblasti. Jako příklad bych uvedla námořní dopravu, nebo řekněme bezpečnost v oblasti námořní dopravy. Toto je jedna z nesmírně důležitých priorit pro celou arktickou oblast a řekla bych, že je to jedna z nejdůležitějších priorit i pro Balské moře, čili opravdu se potýkáme s podobnými problémy, je to přeprava chemikálií, ropy, dále jsou to velice obtížné podmínky, počasí, v zimě především, čili potřebujeme, aby i IMO organizace, aby měla jasná pravidla, aby stanovila velice jasné zásady pro dopravu těchto látek a podobně. Zároveň bychom měli využívat stejné příklady, stejnou osvědčenou praxi. Například v oblasti Balského moře máme systém satelitní, který pomáhá logistice, dopravě, tak abychom využívali stejné typy dopravy, nebo stejný typ dopravy i v oblasti polární, v arktické oblasti. Domnívám se, že bychom měli budovat tyto podobné systémy infrastrukturní v těch regionech, které je zatím nemají. No a poté určité priority, řekněme, pro Balské moře. Ráda bych se zmínila o Helkomu, to je ten akční plán, o kterém už jsem hovořila, to je program, na který, kterém bychom měli věnovat naše úsilí, nevytvářet nějaké nové programy, měli bychom využít finanční prostředky pro tento akční plán, urychlit implementaci projektu. Je důležité pro vlády a zároveň pro poslance jednotlivých parlamentů těchto zemí, aby tlačili, aby i na země, sousední země všechny aktéry, kteří jsou zapojeni, tak aby tento harmonogram byl splněn, abychom opravdu nestratili ze zřetele tento náš hlavní cíl pro Balské moře, pro životní prostředí celé oblasti. Děkuji, děkuji, Kristýno. A nyní poslední, posledním je pan Lenik. Thank you very much. Eh, <clears throat> Děkuji pěkně. Rád bych se Rád bych zde citoval, citoval bych klasika. Já si myslím, že je to citát, který se hodí v každé situaci životní a důležité je říci, že Jakmile se myšlenka oddělí od zájmu, hlavního zájmu, tak dochází opravdu k tomu, že se zdiskredituje, protože v podstatě se nějakým způsobem ztratí se zřetele ten hlavní cíl. To znamená, že jakmile mluvíme o společném zájmu EU, Islandu, Norska, Ruska, samozřejmě nemůžeme mluvit pouze o nějakém obecném zájmu. Máme zde stovky zájmů, tisíce zájmů, společných zájmů v arktické oblasti. Nesmíme na to zapomínat, nesmíme to ztrácet ze zřetele. A když hovoříme o partnerství, tak ano, partnerství pro životní prostředí v rámci severní dimenze je nesmírně důležité. Rovněž to partnerství, které bylo navrženo pro infrastrukturu, dopravu, to je nesmírně důležité pro naše společné zájmy. Ovšem, partnerství, partnerství, které v současné době existuje pouze jakožto jakási myšlenka, partnerství v oblasti kultury, já si myslím, že na toto zapomínáme, na toto partnerství zapomínáme, neměli bychom na to zapomínat, protože zde v této oblasti nežije mnoho lidí, nežije zde mnoho domorodého obyvatelstva, když to srovnáme s obyvatelstvem obecně ve světě. To znamená, že nesmíme zapomínat na to, že tito lidé vlastně mizí z tváře světa. Svět tím přichází o ohromné hodnoty a právě proto je naším hlavním úkolem zachovat tato etnika, původní etnika, zachovat jejich kulturu, bojovat eh, za tyto hodnoty, tak aby nedošlo mm, nějaké vlastně smízení těchto důležitých prvků a těchto hodnot. Proto bych obrátil vaši pozornost nejenom na kulturu obecně, kulturní oblasti, ale právě toho aspektu, že zde nežije mnoho lidí. Já se domnívám, že tento projekt, že je to určitý vektor, určité směrování, politik, určitá určité zacílení, které jsme si stanovili pro celou tuto oblast. Čili skutečně jde o jakýsi vektor, o jakési zacílení různých politik všech těch zemí, které podepsali danou dohodu, abychom umožnili, aby celý tento vektor nakonec dosáhl svého cíle. Nesmíme nikdy zapomínat na naše společné zájmy. Děkuji, říká paní předsedající, děkuji za vystoupení všech, kteří se zapojili do této části. A nyní přečtu jména dalších řečníků, kteří by rádi vystoupili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 your seat and I would like first to invite uh, Mrs. Pivnenko to take the floor. Thank you very much. Спасибо. <clears throat> Слышно, да? Děkuji, paní předsedkyně, doufám, že mě teď všichni slyší. Nejprve bych chtěla poděkovat organizátorům za uspořádání tohoto fóra. Dnes zde hovoříme o těch nejzávažnějších problémech, které zároveň řeší eh, poslanci parlamentů všech zemí v arktické oblasti. A myslím, že, nebo vidím, že ta spolupráce mezi námi je stále pragmatičtější. Dnešní konference také ukazuje na náš zájem o ty praktické, hmatatelné projekty, a to jsou právě projekty, které jsou velice důležité pro místní obyvatele, pro místní nevládní organizace a také pro místní samozprávy. Budeme schopni vidět praktické výsledky naší politiky. Určitě je nutné ještě naši práci zlepšovat, a to zejména je nutné usilovat o lepší koordinaci Možná bychom také měli stanovit nějaká kritéria pro lepší výběr projektů. Vyslechli jsme si zde určitou kritiku a já se domnívám, že byla na místě. I když zároveň chci říci, že i projekty, které se týkají veřejného zdraví a sociálních otázek, to jsou i projekty, které probíhají na základě dvoustranných umluv. Domnívám se, že hovoříme o politických otázkách, o teoretických otázkách, ale je vidět, že se přesouváme k, ke konkrétním projektům, které budou mít eh, praktické hmatatelné výsledky. Všichni zde jsme politikové, byli jsme zvoleni našimi obyvateli, našimi voliči a je naším úkolem pracovat eh, pro blaho našich občanů. A samozřejmě eh, nemáme za úkol pracovat eh, pro blaho pouze ledních medvědů, ale právě mm, musíme usilovat především o blahu našich občanů. Spolupráce v této oblasti je velice dynamická a politika severní dimenze by měla koordinovat všechny akce, které se provádějí v severských zemích eh, za účelem zvýšení blaha nebo životních podmínek občanů. O všech těchto otázkách se hovoří i v parlamentech jednotlivých eh, severských zemí. A výsledkem těch diskusí jsou různé iniciativy. Včera jsme zde například hovořili, eh, pardon, včera jsme zde slyšeli eh, projev pana Nikolajeva a další projevy, které se týkaly těchto iniciativ. A myslím si, že právě tyto diskuse nám umožní například eh, uspořádat eh, zvláštní konference. Jedna konference se například bude konat v květnu v Rusku. A na té konferenci budeme hovořit se zástupci nejenom eh, národních parlamentů, ale také regionálních samozpráv. Včera jsme slyšeli na <clears throat> zasedání výboru pro balské země, že 31. května bude uspořádána meziparlamentní konference, která se týká projektu Blue Stream. Chtěl bych právě zdůraznit důležitost tohoto projektu, projektu Blue Stream. Evropská komise se domnívá, že projekt Blue Stream umožní diverzifikovat zdroje eh, přírodních nebo energetických zdrojů pro Evropskou unii a tím pádem se posílí zabezpečení energetických dodávek pro EU. Evropští poslanci byli také na tuto konferenci přizváni, budou tam také zástupci parlamentů jednotlivých arktických zemí, také tam bude zástupci Evropské komise, rady a také bychom chtěli jakoby součást té konference uspořádat exkurzi na jedno místo, kde se přímo tedy na to pole, kde se těží plyn. Myslím si, že ta konference bude velice zajímavá a doufám, že se nám tam podaří eh, hovořit o těchto projektech. A velice se na to těšíme. Tato konference eh, bude také eh, nebo také si vyslechne přední vědce, kteří budou také pozváni. A já si myslím, že to je jedna z věcí, která ukazuje, že skutečně usilujeme o trvale udržitelný rozvoj severských zemí a to, a že pracujeme v zájmu eh, blaha místních obyvatel, kteří by tam měli žít v míru a v pokoji a měli by mít také dostatečné dobré podmínky k životu a k dalšímu rozvoji. Proto je nutné, abychom do této práce zapojili co nejvíce zemí co nejvíce zástupců místních eh, národních parlamentů. Ještě bych chtěl zdůraznit, že všichni z nás potřebují určitý stálý parlamentní formát, na základě kterého by bylo možné koordinovat a prohlubovat evropskou politiku v tomto regionu. Je nutné sledovat, co dělají jiné orgány nebo jiná eh, uskupení je také nutné sledovat, zda se nebudou objevovat různé nové výzvy a nové problémy, na které bude třeba reagovat. Nechceme, aby docházelo k militarizaci arktické oblasti. Eh, chceme, aby veškeré činnosti, které budou v této oblasti probíhat, budou koordinovány. A doufám, že se nám podaří zajistit v budoucnu bezpečnost celého regionu již byl učiněn první krok a ten první krok na naší cestě je podle našeho názoru správný. Samozřejmě, že tak, jak postupujeme, tak je nutné ty projekty různým způsobem propojovat a mm, různě spolupracovat v těch sítích. Ehm, myslím si, že všichni se snažíme eh, pracovat v zájmu rozvoje našich zemí a našich občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji za tento projev. Jsem si jistá, že většina lidí si tedy poznamenala informace o té chystané konferenci v Petrohradě v květnu. Ano, ano, e, všichni již zřejmě obdrželi pozvánky. Děkuji a nyní bych chtěla požádat paní Helman, Eh, místo předsedkyni Západo Evropské severské rady, pardon, Západo Severské rady, aby se ujala slova. Mange tak, fru Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych vám poděkovat za vaše pozvání, za vaši pohostinnost a za to, že se můžeme účastnit tohoto fora. Západoseverská rada eh, se snaží o eh, prosazování trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů v arktické oblasti. Co se týče Grónska, tak já mám určitou praktickou zkušenost. Eh, můj otec žil v ve venkovské oblasti a věděl, že je důležité žít v souladu s přírodou. A zde se právě, eh, zde právě hovoříme o oblastech, které jsou velice ovlivněné tamními přírodními oblastmi, povětrnostními podmínkami. Pokud hovoříme, eh, také jsou zde zvláštní, eh, zvláštní obory průmyslu a Eh, řemesel například je zde tradiční lov tuleňů a v Gronsku je lov tuleňů založen na trvalé udržitelnosti a je velice přísně sledován různými eh, mezinárodními organizacemi. Organizace, které eh, loví tuleně, pracují efektivně a loví tuleně humánním způsobem. Evropská unie se však v současnosti snaží zakázat dovoz výrobků z tuleňů do EU a to bude mít určitě velký vliv na eh, právě toto odvětví obživy eh, v Grónsku. Eh, řeší se to už od 90. let. V roce 93 došlo k částečnému zákazu, ale byla zde výjimka pro Inuity ale i tak jsou určité problémy. A my se obáváme, že další zákazy budou mít e, naprosto zničující dopad na obživu místních obyvatel, kteří jsou na e, lovu tuleňů závislí, existenčně závislí. Lidé zde neloví tuleně pouze kvůli kůži, ale také kvůli tuku a oleji, a také kvůli masu. A maso se používá jako eh, krmivo pro psy, kteří eh, táhnou saně. Je tedy nutné zamyslet se nad eh, těmito otázkami. Tuleni jsou nedílnou součástí života lidí, kteří zde žijí. Lov tuleňů v podstatě spad, spadá do určitého kulturního dědictví a zákaz dovozu výrobků z tulení Eh, stuleňů ohrozí právě tyto populace Grónska, které jsou již tak citlivé a bude to mít negativní dopad jak ekonomicky, tak i kulturně. Je to pro nás eh, závažná otázka a když chceme prosazovat eh, trvalé udržitelné využívání přírodních zdrojů, tak bychom neměli zapomínat také na to, že je nutné zachovávat práva obyvatel arktického regionu, která se týkají jejich eh, přirozeného způsobu života a toho, aby mohli využívat zdroje, které jsou jim eh, poskytovány přírodou. Je nutné zachovat život těchto komunit a jsem velice rád, že také, nebo doufám, že budeme věnovat dostatek pozornosti životu místních obyvatel. Děkuji. Děkuji, paní Helmon za, tyto, za toto prohlášení a také za to, že ještě jednou ukazujete tomuto fóru, že tedy pod tím pojmem kultura, nebo že je velice důležité věnovat eh, pozornost otázce životu těchto lidí. Nyní bych chtěl požádat o slovo pana Jakiu, který pochází, který zastupuje eh, parlamentní schromáždění v Petrohradu. Máte slovo. kolegy, eh, prежде eh, Děkuji, paní předsedkyně, vážní kolegové. Nejprve bych se rád připojil ke všem slovům díků, k která byla vyslovena na adresu organizátorů tohoto fóra. Já vám také děkuji za tuto příležitost hovořit o otázkách, které jsou důležité pro severní dimenzi. Mnohé z toho, co bylo řečeno jak včera, tak dnes, odráží mé vlastní názory. Já jsem zmínil své názory už na předchozích zasedáních a fórech a zejména jsem už mnohokrát řekl, že potřebujeme eh, konkrétní eh, položku v rozpočtu, jak evropského rozpočtu, tak ruského eh, rozpočtu, norského a islandského rozpočtu pro severní dimenzi. Bez takovéto rozpočtové položky nebude možné dosáhnout dalekosáhlých udržitelných výsledků týkajících se důležitých projektů. Ty prostředky jsou k dispozici. To jsme se dozvěděli už včera. Bohužel pan Herman už tady není, já jsem s ním hovořil včera. Ale já bych na ně měl otázku, pokud ty finanční prostředky jsou, proč neproběhlo žádné financování Institutu pro severní dimenzi, které, která, který by měl být založen při eh, univerzitě v Petrohradě. Měl by to být výzkumný institut, který vlastně podpořili všichni účastníci Severní dimenze či tohoto fóra. Ehm, guvernér regionu Petrohradu o tom také už hovořil na nedávném samitu, ale zatím prostě nic konkrétního nenastalo, nic neproběhlo a pokud tedy ty finanční prostředky jsou k dispozici, tak já si myslím, že pokud by existovala konkrétní rozpočtová položka v rozpočtech EU, Ruska, Norska a Islandu, to by vedlo k určité disciplíně a přinutilo by to vlády, aby tedy se chovali disciplinovaně a tyto finanční prostředky využívali. V situaci globální finanční a ekonomické krize jsme nyní přesvědčeni, že role státu v hospodářském a politickém vývoji je velmi důležitá takže když hovořím o konkrétní rozpočtové položce, tak nevylučuji účast soukromého kapitálu či různých soukromých dárců, či také účast států, které nejsou členy severní dimenze. Naopak, takováto konkrétní rozpočtová položka by zřejmě Eh, způsobila zájem veřejných eh, soukromých firm, protože <clears throat> by se tomu mnohem více věnovala vůbec veřejnost, eh, jak v jednotlivých zemích, tak v EU. A já si myslím, že z toho by potom vzniklo takové nové chápání severní dimenze. Včera na rozšířeném řídícím výboru SBC jsem položil otázku vedoucímu té pracovní skupiny, která, který se zaměřuje na strategii pro popeltí. A mě by zajím, já jsem se vlastně ptal, jestli je to oddělený program, či jestli je to program v rámci severní dimenze. A bylo mi řečeno, že program po popeltí je oddělený jednotlivý program, ale je zároveň součástí severní dimenze. A také by se mělo zapojit Rusko a EU, všichni bychom měli být nějak, nějak propojeni. Tak já si tedy myslím, že pokud strategie pro pobaltí je nezávislou strategií EU a pouze EU, to potom úplně rozděluje na dvě části celou myšlenku severní dimenze my potřebujeme, aby severní dimenze strategie pro Pobaltí a strategie pro severní pol se propojily a v téhle souvislosti mám otázku, kdo to bude koordinovat. Jedním velkým problémem v době globalizace, v moderní době, je otázka zprávy a řízení moderních procesů, které probíhají. Já souhlasím, my nepotřebujeme novou organizaci, ale přesto se ptám, kdo bude koordinovat tyto tři hlavní směry v rozvoji, eh, které jsou tak důležité pro rozvoj našeho obrovského regionu. Takže ještě jednou opakuji, je to tedy otázka severního polu, Arktidy, eh, severní dimenze a po Baltí. Já si myslím, že toto fórum je platformou pro diskuze mezi různými účastníky a je velmi dobré, že v návrhu usnesení se můžeme dočíst, že Norsko vyzývá všechny národní a regionální parlamenty, jejich zástupce, eh, na, k tomu, aby se účastnili druhého zasedání v roce 2011. Eh, paní Tolst už bohužel odešla, takže se ji nemohu konkrétně zeptat, ale mám na ně otázku. Ona říkala, že je optimistkou. Říkala, že ví, že existuje existují jisté problémy s východním partnerstvím, ale ona říkala, že je optimistická a věří, že toto východní partnerství jaksi eh, dále posune severní dimenzi. A já o tom trošku pochybuji. Pochybuji o tom, zda EU bude mít dost finanční prostředků a politické vůle k tomu, aby probíhalo tolik projektů, to znamená severní dimenze, východní partnerství, středomoří, eh, strategie pro Dunaj a dále. Eh, já si nejsem jist, že EU se s tím nějak eh, bude schopná vypořádat. Hovořím o tom takhle dlouze z toho důvodu, že včera jeden z hlavních řečníků řekl, že když hovoříme o severní dimenzi, nesmíme zapomínat na geopolitické otázky. Ovšem ty nás zase přivádí zpátky k těm programům, které se zaměřují na jednotlivé regiony. A teď, když se vrátím k financování. Vždycky jsem říkal, že sledujeme jisté zásady. V současné době eh, severní země jaksi vedou v EU, což eh, poskytuje další poput této severní dimenzi, ale ve chvíli, kdy se předsednictví posune na jich, tak eh, ta pozornost severu bude asi menší, to znamená, budeme věnovat menší pozornost severnu. A Eh, někdo tady upozornil na to, že za eh, pár měsíců Švédsko převezme předsednictví a pak se tomu eh, začneme ještě více věnovat, ale řekněme, že po Švédsku by následoval, to je hypotetický příklad, ale řekněme, že po Švédsku by následovalo Portugalsko, pak už by se tomu těžko zase tolik věnovalo. To znamená, věnovali bychom se těžko tolik severní dimenzi za předsednictví nějaké jižní země. a proto je velmi důležitá i tato eh, rozpočtová položka. Souhlasím ještě s panem Lundgrenem, který řekl, že často se věnujeme globálním tématům a zapomínáme na různé perspektivy. Například globální opa- opa- oteplování, eh, Někteří lidé dokonce říkají, že globální oteplování neexistuje, to znamená, existují i jiné perspektivy. Konkrétně dnes byl zveřejněn velký článek o kontroverze mezi Elem Gorem a jedním americkým nevinářem, který zastává zcela opačný názor ohledně globálního oteplování. Možná bychom tomuto tématu měli věnovat eh, nějaké zasedání a eh, podívat se na to z hlediska globálního a regionálního, a zejména tedy z hlediska severní dimenze. A konečně hlavním úkolem parlamentu je přijímat zákony, nikoli implementovat konkrétní projekt. To není naším úkolem. Hm. Bohužel <clears throat> ale neprobíhá žádná společná snaha snažit schválit společnou legislativu. Ovšem, to už by asi stačilo a vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Jagil. My si poznačíme vaše připomínky a věřím, že řada lidí z EU si nyní poznačila to, co jste navrhoval o té rozpočtové položce. Já bych nyní ráda předala slovo <clears throat> paní Veri Brevi která zastupuje eh, Barencovou parlamentní síť. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, kolegyně, vidíme zde dlouhodobě dvě krize, o kterých neustále mluvíme. Jednak je to finanční krize a zároveň krize životního prostředí. Klimatické změny představují obrovské výzvy u nás na dálném severu ale zároveň to představuje mnoho nových možností, pokud jde o nové trasy v rámci eh, ledového oceánu, ale zároveň i větší rizika, pokud jde o nehody lodí a znečištění. Zároveň to představuje nové možnosti pro lehčí přístup k rozsáhlému, rozsáhlým přírodním strojům. Ovšem je zde i druhá odvrácená strana měsíce a to znamená, že je zde mnoho rizik eh, i pro místní obyvatele, domorodé obyvatele, samozřejmě pokud jde o jejich ekonomiku, hospodářství a zároveň například pro místní rybáře. Proto musíme přistupovat velice opatrně a šetrně k životnímu prostředí. Finanční krize nesmí zakrývat, nesmí překrývat práci, kterou děláme, přípravnou práci, která nás čeká před summitem v Kodani na konci letošního roku, i když i přesto, že klimatické změny musíme na ně reagovat na globálním měřítku. Myslím si, že bychom měli udělat mnohem více v Barencové oblasti, jakož i v oblasti Balckého moře v rámci celé severní dimenze. Partnerství, o kterém jsem se zmínila společně s partnerstvím pro životní prostředí, představuje důležitý nástroj pro dosažení lepšího životního prostředí, lepšího klimatu a zároveň se bude zabývat i potřebami lidí, kteří žijou v této oblasti. Společně s rozhodnutími, která by smírnila finanční dopady finanční krize, bychom měli zkombinovat tato opatření i s inovačními kroky s cílem nastoupit tu správnou cestu za lepší klima. Z mého pohledu tato spolupráce, Barencová spolupráce představuje jádro regionální spolupráce na severu Máme více než 600, 6 milionů obyvatel, dále obrovské zdroje, přírodní zdroje, ropu, plyn, přírodní bohatství. V tomto regionu máme velice dobře založenou spolupráci i v oblasti vyššího vzdělávání, zdravotnictví, sociální problematice. Jistě nás ale čeká ještě hodně práce. Na konci loňského roku došlo k nové dohodě pro zvýšení bezpečnosti v Barencově oblasti. Tato dohoda zdůrazňuje včasné varování různých nouzových situací, ať už je to na um, pobřeží nebo na moři. Vidíme zde mnohem Eh, dynamičtější aktivitu v oblasti námořní dopravy, dále jsou to záležitosti spojené se životním prostředím a toto všechno představuje příklad spolupráce, jakým by mohla být spolupráce v tomto regionu přínosem pro práci podobných struktur i v rámci severní dimenze. První ministerská schůzka v rámci severní dimenze, která proběhla v St. Petersburgu v loňském roce, přinesla nový vítr do celé této oblasti nového ducha, spolupráce v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, sociálního blahobytu. To bylo potvrzeno, zdůrazněno a zároveň se vidíme nové partnerství v oblasti logistiky i dopravy. Podíváme-li se na mapu severního regionu Evropy, tak s překvapením zjistíme, jakou obrovskou oblast to představuje. Proto si myslím, že není dostačující, abychom to pokryli prostředky sever-jih v oblasti dopravy. Zároveň se potřebujeme rozvoj východo-západní osy. Poté se nám možná povede dosáhnout cílu pro stimulaci udržitelného hospodářského růstu na regionální i místní úrovni. Zároveň se dívám velice pozitivně na možnost vytvoření partnerství v oblasti spolupráce pro kulturní oblast, protože kultura představuje jádro mezilidské spolupráce a zároveň by byla schopna zahrnout domorodé obyvatelstvo velice pozitivním, dobrým způsobem. Jsem si vědomá i problematiky, problematiky vedení um, Ruska kterou vedl pan ministr Lavrov pro zahraniční věci. Vidím, že i v této oblasti se věnují problematice domorodého obyvatelstva. Tento aspekt budeme sledovat i v rámci parlamentní konference, Barencově parlamentní konference, která proběhne v květnu letošního roku výsledků, tak jak už i kolega se o tom zmínil před chviličkou. Jsem si jistá, že výsledek tohoto prvního parlamentního fóra, našeho parlamentního fóra zde v, v Bruselu, bude mít velikou důležitost a dopad i na naše regionální parlamentní konferenci. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. Paní Breby. Děkujeme za vaše poznámky, za vaše vystoupení a nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi, kterým je paní, kterým je pan Kristiansen, který je součástí, eh, který je poslancem norského parlamentu pro arktickou oblast. Děkuji, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Především bych velice rád poděkoval za tuto kvalitní, zajímavou debatu, úvodní slova, za různé připomínky, které vychází z těch úvodních prezentací. Osobně Jsem rád, že věnujeme zvýšenou politickou pozornost různým problematikám pr- arktické oblasti. Neobávám se, že by došlo k zredukování či k snížení této pozornosti do budoucna. Samozřejmě, že zde existují politické orgány, které pomohly tomuto, které nenapomáhají tomuto rozvoji, které se dívají na tuto oblast spíše jakožto na oblast potenciálního konfliktu, ne spolupráce, ovšem já doufám, že nepůjdeme tímto směrem. I když to představuje mnoho zajímavých otázek, které zde vyvstávají například pan Lundgren, to znamená ta problematika nedostatku zaměření či zacílení či priorit, to, to je jedna z problematických bodů. Jistě jsou zde i mezinárodní politiky, domácí politiky, politické problematické oblasti, které by mohly představovat um, určitý politický konsensus, ale zároveň vidíme, že zde neexistuje možná úplně dostatečná koordinace. Čili ten nedostatek pozornosti, to je jeden problém. Ovšem na našich bedrech leží politická odpovědnost. Musíme být odpovědní za vývoj v této oblasti přeshraniční spolupráce. Měli bychom být schopni spolupracovat, spolupracovat na různých úrovních. A zároveň je důležité vést debatu o zapojení poslanců na různých úrovních politické, regionální zapojení, které je důležité. Podobně, jak se o tom zmínila paní Gestrid, přece nepotřebujeme vytvářet nové politické orgány. To je nesmírně důležité. Měli bychom převzít širší odpovědnost, protože jednotlivé problematické oblasti v arktické zóně představuje důležitost nebo potřebujeme tomu věnovat politickou pozornost. Klíčovým slovem je energetika. Měli bychom zdůrazňovat i dopady klimatických změn, to je jasné, dále je to situace v oblasti nerostného bohatství, plynu, ropy, nedostatek obnovitelných energií, nesmíme zapomínat na environmentální otázky, na otázky bezpečnosti, dopravy. Ovšem klíčovým slovem z mého pohledu je slovo energie. Všichni jsme si vědomi toho, že Mezinárodní agentura pro energetiku odhaduje, že asi jedna čtvrtina zbývajících zdrojů nerostného bohatství ropy a plynu je právě leží právě zde, v této polární oblasti. A pokud bychom zkombinovali tyto odhady se stávající situaci, to znamená ta poptávka po energetických zdrojích, to zvyšování této poptávky, a očekává se, že se to zvýší, tato poptávka asi o 50-60 do roku 2030, to by znamenalo, že tento region bude mnohem důležitější v budoucnosti. A v tomto ohledu si myslím, že bychom měli pokračovat v naší spolupráci. Musíme budovat kapacity, přeshraniční kapacity, standardy pro životní prostředí, pro technologie, vybudovat je a vypilovat je na tu nejlepší možnou úroveň. Zároveň bychom měli tuto pozornost, která zde vznikne, věnovat pro zahájení určitého procesu. To znamená ta potřeba nových obnovitelných zdrojů, která by byla spojená s budováním nových infrastruktur v celém polárním regionu a zároveň vybudovat infrastrukturu, která by propojila jednotlivé evropské regiony, nezapomínat na Kanadu, Spojené státy. Čili jde o obrovskou výzvu, politickou, hospodářskou výzvu, reagovat na tyto rostoucí potřeby, poptávku po energiích, a to všude ve světě, je přirozené, že zde máme i určité otázky, pokud jde o tyto výzvy, jakým způsobem využívat naše zdroje, Měli bychom se na to podívat jakožto na cíl, na revitalizaci celé této spolupráce, jako jakousi platformu politické spolupráce. Co by z toho mohlo vyplynout? Jednak zaměření na jiné, takzvané měkké oblasti, budování regionů, dále lepší přístup k finančním prostředkům, protože financování projektů to je zásadní. Nemám vlastně pocit, že by zde mělo dojít k nějakému problému, pokud jde o financování v oblasti energetických zdrojů. To není nějaká veliká výzva, ovšem je zde jiná důležitá oblast a výzva, kterou představují obnovitelné energie. S vaším dovolením, paní předsedkyně, bych se rád zmínil i o Mm, informací z Barencově norského sekretariátu, kde 62% respondentů se domnívá, že Ruska a Norsko společně by mohlo, mohlo mm, zabezpečit zdroje, ropné zdroje pro celou tuto arktickou oblast a možná i lepší spolupráce v této oblasti je potřebná, abychom posílili spolupráci a vztahy mezi východem a západem v této polární arktické oblasti. Na závěr bych rád řekl, že pokud jde o tuto polární politiku, měli bychom vytvořit novou oblast celé spolupráce a tato politika by měla budovat mosty mezi východem a západem v celé arktické oblasti. Děkuji za slovo. Děkujeme, pane Kristiansene, za vaše vystoupení, ve kterém jste se zaměřila na potřebu spolupráce a zároveň na výzvy a příležitosti, které vidíme v oblasti dálného severu. A nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Jsem nesmírně ráda, že mohu přivítat Kariho Harigora, který je předsedou Západní severní rady. Děkuji. Tak, Děkuji, paní předsedkyně. Pocházím z Fárských ostrovů, a jsem eh, předsedou eh, Severozápadní arktické rady. Chtěl bych vám poděkovat za uspořádání tohoto fóra. Východoseverská rada se domnívá, že bychom se měli soustředit na oblast Arktidy a to ve větší míře. V tomto regionu se ukazují první symptomy problémů, kterými bude zbytek světa trpět eh, o trochu později. Takže měli bychom zde tuto oblast brát jako takovou oblast, kde nám příroda ukazuje, jaký může mít dopad právě zejména ta změna klimatu. Severské životní prostředí je také tématem výzkumu. Několik významných vědců obdrželo vědecká ocenění za přínos výzkumu životního prostředí. Myslím si, že bychom se měli snažit zvyšovat naše znalosti o tom, jaký bude mít dopad změna klimatu na vodstvo, na moře a oceány. Například je eh, možné Eh, brát eh, golfský prout jako, určitý, jako určitou pumpu eh, celého mm, systému oceánu a moří, stejně tak jako srdce je pumpa pro krevní oběh. A je nutné věnovat se výzkumu nebo průzkumu různých mořských a oceánských proudů. Stávající rozsah eh, průzkumu je nutné ještě rozšířit. A týká se to také průzkumu právě arktické oblasti a některých konkrétních eh, podoblastí. Je třeba sledovat, jaký bude mít eh, dopad změna klimatu jaký to bude mít dopad nejenom na oblast Arktidy, ale i na jiné části světa. Ale když hovoříme o tom, eh, jaký to bude mít dopad na vodstva, tak se je nutné zkoumat například to, jak je mořská voda vlastně ovlivňována eh, sladkou vodou, která je, zde, která je tam převáděna řekami. Také je nutné soustředit se na průzkum mořských a oceánských proudů, zejména na golfský proud a na to, jakým způsobem může být ovlivněn změnou klimatu. Je nutné, abychom zjistili, jaké tomu bude mít důsledky na přírodní ekosystémy co nejdříve. Na základě toho také můžeme mm, uspůsobit eh, podmínky nebo kritéria pro dopravu ale je nutné věnovat se výzkumu mořských a oceánských proudů. To bych chtěla ještě jednou zdůraznit. Děkuji panu Hikardovi. Děkuji. Myslím, že jste se vyjádřil k velice důležité otázce. Je to otázka eh, vlivu eh, nebo otázka změny eh, mořských a oceánských proudů. Určitě je velice důležitý vliv kolovského proudu na ekosystémy v, eh, v Evropě a zcela eh, určitě je to pro nás důležité, také to s tím, také s tím souvisí i situace eh, rybích populací. Nyní bych chtěla dát slovo poslednímu mluvčímu, který se přihlásil o slovo. Je to pan Biesian který zastupuje Kanadu. Je členem trva, stálého výboru. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že toto fórum je velice dobrou příležitostí pro výměnu názorů a také pro rozšíření sítí nás, co by zástupců parlamentu. Také si zde můžeme vyměňovat osvědčené postupy. Ale myslím si, že to je velice dobrý krok. Eh, včera a dnes jsme si vyslechli mnoho zajímavých nás, eh, návrhů. Také jsou zde zastoupeni naši kolegové z Ruska i z těch mimoevropských zemí. Většinou se všichni ptají, kam to, kam to povede, jaké budou výsledky. A já jako zástupce parlamentu se také ptám, jaký to bude mít dopad v našich eh, zemích. Slyšeli jsme eh, mnoho našich, eh, nebo mnoho mluvčích, kteří hovořili o tom, že se ty změny budou týkat dopravy, rybolovu a tak dále. Ale otázka je, jak máme postupovat, až se všichni vrátíme domů do našich parlamentů. Hovořili jsme o tom, že je třeba větších finančních prostředků, ale otázkou je, odkud eh, by měly ty finanční prostředky pocházet. Eh, měly by je poskytnout Rusko nebo Kanada nebo Evropská unie. Kdo bude poskytovat prostředky například na výzkum? Také se zde hovořilo o veřejném zdraví. To si vyžádá obrovské investice a já se ptám, odkud ty investice přejdou. Určitě je nutné úžeji spolupracovat a lépe koordinovat naše činnosti. Možná bychom to mohli dělat ještě lépe. E, myslím si, že ty stávající rady se o to snaží ale možná bychom ještě měli eh, se zamyslet nad tím, zda ta koordinace by nemohla být kvalitnější. Včera jsme si vyslechli eh, určitý apel na nutnost většího množství financí, také na určitý, je také možná nutné eh, posuzovat, jak ty projekty probíhají. Ale pokud vynaložíme velké prostředky na sledování nebo na monitorování, tak vám ty peníze budou chybět jinde. Včera večer eh, jsme pracovali na společném eh, prohlášení nebo stanovení, které máme asi za hodinu již eh, zveřejnit nebo které chceme schválit. Myslím si, že to je mm, velice dobrý návrh nebo nástroj, ale jak jsme slyšeli i od mnoha kolegů, tak je zde, eh, je zde touha po určitém praktickém plánu, po určitém akčním plánu, protože také zde zaznělo, že budeme hodnoceni podle toho, jaké skutky uděláme, nikoli podle našich projevů. Takže se domnívám, že je nutné vedle eh, určitého závěrečného usnesení také vypracovat ještě konkrétní akční plán. Děkuji, pane Besané. Určitě jste zdůraznil velice důležitou součást naší práce. Všichni se snažíme řešit otázky, které se týkají severských eh, zemí, ale souhlasím s vámi, že je nutné, abychom eh, se snažili tyto otázky řešit ještě každý ve své zemi v rámci národních parlamentů. To byl poslední řečník na mém seznamu a proto bych ráda nyní předala slovo paní Bilianě Révě. Děkuji, paní Solberg. Chtěla bych vám všem poděkovat za vaše proslovy i za to, že jste e, vyjádřili své případné pochyby nebo určité obavy. Doufám, že naše práce bude pokračovat. Doufám, že také na to získáme finanční prostředky. A jsem ráda, že můžeme spolupracovat nejenom tedy zde v rámci EU, ale také i s dalšími zeměmi. Jsem velice ráda, že zde byli zástupci například Kanady. E, hovořili jsme ještě o společném zájmu. Co je to pro nás společný zájem? Měli bychom všichni spolupracovat a snažit se přispět ke splnění vytyčených cílů Eh, také bych chtěla poděkovat kolegům z Ruska, kteří výrazně přispěli činnosti eh, těchto aktivit a určitě bychom se bez spolupráce Ruska eh, obecně mm, nemohli tak vlastně pohnout ku předu. Určitě je důležité dále hovořit o spolupráci i mezi jednotlivými regiony a mezi jednotlivými aktéry. Včera jsme pracovali na závěrečném usnesení a v tom usnesení také přemýšlíme o tom, že další forum by mělo oslovit ministry a příslušné partnery, aby mm, aby eh, přinesli určitou inventuru toho, co se jim podaří udělat. Další fórum se bude konat v roce 2011 a při té příležitosti by, bychom měli provést inventuru, co se vlastně podaří udělat v praxi ode dneška do konání toho dalšího fóra. Chtěla jsem také ještě říci, že jsme zde členové, jsou zde také pozorovatelé. A je nutné, abychom eh, vytvářeli synergie, a to i synergie nejenom v našich činnostech, ale i v těch programech a akčních plánech. Sice se ty jednotlivé regiony od sebe liší, ale můžeme eh, se snažit eh, spoluprací zlepšit podmínky všude. Doufám, že tomu všichni věříme a že jsme přesvědčeni o tom, že se to podaří. No a kromě toho, že jsem tedy měla tu čest účastnice tohoto fora a že jsem tedy mohla být eh, eh, předsedkyní tohoto fora, tak bych vám chtěla ještě všem poděkovat za účast a chtěla bych také vyjádřit eh, velkou vděčnost nebo velký vdík paní Dajaně Volis, která bohužel nás musela už opustit, protože má jiné povinnosti. Takže chtěla bych vám všem poděkovat a také chci vyjádřit dík za podporu, kterou jsme cítili jak ze strany sekretariátu, tak i z vaší strany. A také oceňuji eh, plodnou diskusi. Těším se na další konferenci a eh, doufám, že proběhne ve stejném eh, plodném a kreativním duchu. Na závěr už vám pouze popřeji, abyste všichni šťastně dorazili domů. A těším se, že se brzy setkáme na mm, při další příležitosti. Ještě bych požádala členy redakčního výboru, aby chviličku ještě zůstali, abychom dokončili návrh závěrečného usnesení, protože ještě někteří z vás k tomu měli eh, drobné připomínky. A ještě mi zde kolega napovídá, že toto fórum Eh, musí ještě schválit závěrečné usnesení. Abychom ještě mohli eh, se naposled všichni podívat, jak vypadá tedy to konečné, to závěrečné, ta konečná verze tohoto usnesení, tak navrhuji, abychom si na to vyhradili pět minut do čtvrt a ve čtvrt eh, bychom se zde všichni sešli, respektive ve čtvrt bychom tedy se už shodli na té, eh, na té konečné verzi a budeme hlasovat nebo schvalovat toto závěrečné usnesení. Takže nashledanou za pět minut.

Milí kolegové, zaujměte prosím svá místa, abychom mohli pokračovat poslední částí našeho zasedání. Doufám, že všichni před sebou máte text toho eh, závěrečného usnesení, tedy toho našeho prohlášení. Padl zde návrh na určité malé změny, co se týče změní v eh, odstavci 1. Takže ten odstavec bude eh, říkat for the sake of parliamentary efficiency. accordance with their respective objective and compet uh, uh, competences. So uh, we would... Takže tam bude slovo financial. A také návrh k článku 8 na stránce 2. Abychom tam zmínili nejenom Baltic Sea, ale i Arctic Region. Takže ten Arctic Region bude následovat po slově Baltic, Baltic Sea Region. A poslední návrh. Ten text už dále měnit nebudeme, ale umožníme sekretariátu, aby to, když tak eh, přeskupil takovým způsobem, aby to začalo všeobecněji a ty konkrétnější věci se dostaly směrem k závěru. Souhlasíte s tímto návrhem? Paní Panetopoulos by se ráda vzala slovo. Že, eh, Ráda bych. Rád bych požádala, no, já, se omlu, já se omlouvám, protože jsem nebyla od rána zde mezi vámi, já jsem měla takže velice dobrý, osobně ovšem ptám se, zda bychom tam neměli, řekněme, mít určitou, určitou úpravu ještě, ústní úpravu, protože nevidím nikde v tomto textu to, že bychom se zmínili o evropské politice o evropské politice pro oblast moří, to znamená námoří, taková naše námořní evropská politika, která by zde měla být zmíněna, proto navrhuji následující. Proto si myslím, abychom v bodě číslo 7 bodě číslo 7, to znamená, že se zde zmíníme o celém tomto odvětví námořním a i o jiných politikách v této oblasti. Byla bych ráda, abychom toto propojili a abychom v tomto bodě 7 to řekněme trošku, trošku upravili a že všechno toto musí být zvažováno v rámci evropské politiky pro oceány a moře, protože toto je naše rozsáhlá evropská významná iniciativa. Děkuji, paní to, pane Topolos, za tento návrh jenom bych vás ráda upozornila na to, že tento text jsme sepisovali včera a vzhledem k tomu, že tady hovoříme o severní dimenzi, tak zde se zaměříme na ty všeobecnější politiky pro region. Takže <clears throat> zapojení těch evropských iniciativ, iniciativ EU, to by bylo jaksi příliš jednostrané. My jsme tam tomu chtěli dát trošku širší rámec. Samozřejmě tam máme tu eh, evropskou námořní politiku, ale pokud jsme zmínili konkrétně námořní politiku EU, museli jsme zmínit konkrétně další politiky mm, a to by potom celý ten text učinilo příliš redundantním, takže jsme využili takovýto širší formát. S tím, že samozřejmě nezapomeneme později při implementaci, že máme naši konkrétní námořní politiku EU. Vidím, že kolegové pokyvují, budeme tedy se držet toho eh, přístupu, který jsme, na, o kterém jsme se rozhodli včera. Ale každopádně vám děkuji za vaše připomínky. Pan Lindberg, přál jste si slovo, nebo... Paní předsedkyně, vy jste řekla to, co jsem chtěl říct, také, takže vám děkuji. Pan Bagnal. Jenom takový přátelský návrh, maličkost v bodě 7 hovoříme o spill response, v, tedy v arktické oblasti a v Pobaltí se třeba počasí velmi liší, takže tam by asi bylo potřeba reagovat trošku jinak než eh, na jihu. Takže <clears throat> bychom možná mohli dodat něco v tom smyslu, že by tam byly, byla konkrétní reakce, která by reagovala na extrémní eh, podmínky, povětrnostní podmínky. Takže chcete to konkrétní změní, jak se teďka zmínil, anebo bychom, nebo by stačilo, kdybychom tedy řekli nějaké ko- konkrétní reakce na ropné skvrny. Souhlasili by s tím všichni? Takže specific spill response capabilities. With this, I would like to invite you for your support. A nyní bych vás ráda požádala o vaši podporu tomuto textu. Věřím, že všichni souhlasíme s výsledkem našich diskusí. Takže vás požádám o přijetí eh, prohlášení prvního parlamentního fóra pro severní dimenzi. Kdo je pro? Uh, je zde někdo kdo je proti tomuto prohlášení? Zdržel se někdo? Což mě přivádí ke šťastnému závěru, že prohlášení bylo přijato absolutní většinou a já vám mnohokrát děkuji za vaši flexibilitu, za vaši práci, spolupráci při sepisování tohoto prohlášení. Já už jsem se rozloučila, ale ještě bych ráda dala slovo paní Solberg k úplně závěrečnému rozloučení. Děkuji. Já jsem na závěr pouze chtěla říci, že vám mnohokrát děkuji za velmi dobrou spolupráci. Je to pro mě velké potěšení, co by poslankyni norského parlamentu. Um, že vás mohu pozvat do Norska na další zasedání našeho eh, fóra v roce 2011. Děkuji ještě jednou a naše zasedání je u konce. Já vám přeji šťastnou cestu domů.